Thank you. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat eh, poslankyním a poslancům za otázky a paní navržené komisařce za odpovědi. To dopoledne bylo dlouhé a náročné, ale bylo také velmi zajímavé. Děkuji všem za vaše přispění. Než dám slovo paní navržené komisařce k závěrečnému slovu, pozvu pana Michela Lebrena, předsedu výboru regionu, aby přednesl tříminutové prohlášení, jak je hezkou tradicí v našem výboru. Prosím, pane. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji členům výboru Regim, že nám umožnili se dnes vyjádřit. Paní navržená komisařko, pro náš výbor regionu politika soudržnosti je prvořada, protože víte, že místní zpráva a samozpráva, kterou zastupujeme, jsou příjemci a často také využivateli 70% regionálních fondů. A výbor regionu má sehrávat stále více eh, úlohu prostředníka mezi evropskými orgány a orgány místní zprávy a samozprávy. A já bych chtěl zdůraznit několik významných bodů pro náš výbor. Šestá zpráva o socioekonomické soudržnosti a územní soudržnosti předpokládá novou územní vizi v evropské revidované strategii Evropa 2020. Výbor regionu požaduje bílou knihu o této soudržnosti, což umožní jít ku předu v politice soudržnosti po roce 2020. Za druhé, Zmínili jsme zde otázku měst. A zdálo by se, že je nezbytné mít e, bílou knihu pro integrovaný městský program, který by zakotvil městskou dimenzi do všech evropských politik. Pokud jde o období 2014-2020, strukturální fond 350 miliard, z velké části e, spadají do vašeho budoucího mandátu. A v návaznosti na tu cestu, kterou zahájil komisař Hahn, náš výbor je připraven se připojit ke konkrétnímu plánu komise, který byste navrhla s cílem podpořit lepší absorpci eh, prostředků místně a regionální samozprávou a můžeme jednat o tomto problému při společném zasedání výboru regi a naší sekce Ekoter ve výboru regionu. Kromě toho předsednictvo výboru regionu z Torína požádalo o oddělení podílu místní samozprávy ve části, která se týká financování strukturálních fondů. Je třeba zachovat míru z flexibility pro tuto otázku, který podvazuje zaměstnanost a růst zejména v těch eh, regionech, které mají největší spoždění v oblasti rozvoje. Jsme připraveni definovat a společně s komisí realizovat i s Evropským parlamentem komunikační strategii, která by byla decentralizovaná evropské politiky, abychom občanům vysvětlili přidanou hodnotu Evropské unie. A Open Days, která se konají spolu s výborem REGI, jsou jedinečnou přejitostí za tímto účelem. Končím, paní předsedkyně. Pro země sousedství, které zde byly zmíněny, výbor regionů má kontakty s východními regiony a s jižními regiony Středomoří, abychom jim pomohli v jejich eh, decentralizaci a posílili vazby s místně regionální orgány ve smyslu zaměstnanosti a růstu. Vítám, paní komisařko, vaši snahu stát se v komisi velvyslankyní měst a regionů a váš závazek bez zbytku realizovat politiku soudržnosti, která dává hodnotu Evropské unii. Můžete se spolehnout, pokud budete jmenována, pokud se stanete komisařkou, a o v tom nepochybuji, můžete se spolehnout na výbor regionu, politice, kterou povedete a samozřejmě při uplatnění zásady, která je nám drahá, to je zpráva, která probíhá na několika úrovních. Děkuji, pane Dobrá. Já bych chtěla nyní vyzvat eh, paní Korinu Krecu, navrženou komisařku, aby pronesla stručné závěrečné slovo ne více než pět minut. Děkuji, budu o něco stručnější, protože vím, že jsem mluvila příliš dlouho. A já jsem si připravila vyjádření k politice soudržnosti, ale už jsme mluvili tři hodiny. Naše diskuse byla velmi zajímavá a já bych se radši podělila o některé myšlenky s vámi. Pro mě to bylo skutečně emocionální záležitost. Jsem tu 8 let a přišla jsem jako pozorovatelka rok před přistoupením mé země do Evropské unie. A vzpomínám, jako by to bylo včera, na první den, kdy jsem vstoupila do Evropského parlamentu a pocity, které jsem měla, když jsem se stala poslankyní Evropského parlamentu. A chci vám sdělit, že pro mě by bylo mnohem těžší dnes zde sedět před vámi, kdybych neměla tu obrovskou zkušenost, kterou jsem nabila během osmi let, eh, co by poslankyně Evropského parlamentu. Někteří z vás mě znají, že jsem pořád stejná a chtěla bych měla mít stejné vztahy, jaké jsme měli v minulosti s vámi. A vím, že pokud jde o tento specifický výbor, vím, jaké obrovské zkušenosti zde jsou a jsem vždy připravena se s vámi vměňovat názory a rozhodovat společně, protože to je nejdůležitější oblast No, myslím, že je velmi důležité pracovat ruku v ruce v zájmu občanů a v zájmu celé Evropy. Tak vás chci ubezpečit, že pokud se stanu komisařkou, budu bojovat za stejné hodnoty, za které jsme bojovali zde společně v Evropském parlamentu. Budeme bojovat za evropské hodnoty, budeme bojovat za důstojnost a rovné zacházení pro všechny členské státy. Děkuji vám mnohokrát a budu vždy ráda, když se, budu se sem vždy ráda vracet, kdykoliv to uznáte za vhodné. To bude mým osudem. Děkuji vám. Thank you. Děkuji, děkuji paní Krecu Děkuji všem poslankyním a poslancům, než uzavřu zasedání. Chci říci, že hodnotící jednání koordinátorů se bude konat za zavřenými dveřmi dnes od 13 do 14 hodin v sále PHS P4B001. Končím naše jednání.